az ennek Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přestože hlasování skončilo velice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 má někdo něco eh, k zápisu? Nemá. V tomto případě zápis je schválen.